diamanty 14. července v Sankt Petersburgu a tam budeme nadále diskutovat o tomto tématu. Děkuji. You, Děkuji paní komisařce. Ehm, sedm návrhů jsem dostala, sedm návrhů usnesení, tak abychom mohli ukončit diskusi, aby se mohlo konat hlasování po diskusi. A teď můžeme přejít k dalšímu bodu programu. A to je Venezuela, zvláště se jedná o příklad, případ Maria Lourdes a Fiony. A prvním řečníkem je pan eh, Fisas Aixela. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, paní soudkyně a propustila podměnou svobodu eh, pana Alichio Sedeňu a podle názoru eh, skupiny OSN pro nezákonné zadržování ho propustila, protože to bylo jeho stanovisko a nyní je držena ve vězení v nebezpečí ohrožující její život. Pan prezident Chávez žádal pro ní maximální trest a žádal parlament, aby schválil zvláštní eh, zákon, který by prostě ještě přitížil její situaci. Eh, OSN ukazuje svou velkou obavu. Toto není izolovaný případ, dámy a pánové, naopak ukazuje se tady auto autokracie a autoritářský režim, který navzdory demokratickým volbám řídí sdělovací prostředky, nařizuje zabavování majetku a vězní politické vězně vzdory zásadám dodržování lidských práv, které zde nejsou uplatňovány. Proto žádáme propuštění paní Afuniové. Děkuji paní Weber, má dvě a půl minuty, prosím. Děkuji paní předsedající. Znovu tady diskusujeme v tomto parlamentu o situaci ve Venezuele. Ne proto, že bychom chtěli, ale protože musíme. Věci se nezlepšily od našeho posledního usnesení, spíše opačně. Samotná myšlenka právního státu teď mizí Ehm, a tolik tlaku se vynakládá na soud a soudce a soudnictví. Ehm, ehm, je tady celá, celá řada lidských práv je porušována, také svoboda projevu a také otázky soukromého vlastnictví. Článek 26 eh, venezuelské ústavy je velice jasný. Eh, konstatuje, že soudnictví je nezávislé a prezident je osobou, která ručí za jeho nezávislost. Ovšem, Přesto stále více prezident Hugo Chávez eh, prostě diktuje svými veřejnými projevy eh, soudcům, eh, prokurátorům, jak mají jednat a rozhodovat. Několik soudců se stalo obětmi takovýchto prezidentských rozhodnutí a chování. Někteří byli odstraněni z úřadu, jiní zase museli opustit zemi. Případ soudkyně Maria Lourdes Afinuji je posledním případem, takovým prominentním případem v tom smyslu, že soudkyně byla uvězněna a obviněna za rozhodnutí, která učinila jak mohly, eh, mohla soudkyně, eh, která jedna, projednala s těmito případy, jak bylo možné jednat takto, když prezident eh, nečekal ani na soudce a analýzu a veřejně hovoří o paní soudkyni Finuji jako o Lotrovi a žádá nejvyšší trest. Maria Lourdes Afinuje strávila posledních sedm měsíců v místě, kde její fyzické zdraví je ohrožováno, dokonce její život je ohrožen. Je ve vezení s více než 20 spoluvězenkymi, které Eh, ona odsoudila za poslední léta za velmi vážné trestné činy. Není pochyb o tom, že toto opatření bylo učiněno proto, aby byla ponížena a zastrašena neočekávám mnoho od venezuelských soudů. Proto bych chtěla vyzvat prezidenta Chavese, aby ji, aby ji propustili. Prezident Chavez, la, Musíte se okamžitě postarat o propuštění této paní soudkyně, třeba ve spravedlivý proces se všemi nezbytnými zárukami, aby se mohla ona on obhajovat proti všem obviněným. Není to jenom spravedlivé, nýbrž bylo by to také humanitární gesto. Děkuji paní de Kaiser, minutu a půl, prosím. Dans l'affaire Marie Lourdes, Maria Lourdes Afionová a její případ, je to skutečně boj proti korupci? To je oficiální verze, nebo spíše o pronásledování politické opozice? To je verze New York Times, respektive jeho eh, korespondenta tohoto mm, deníku. Velice často eh, dochází k takovýmto projevům, ale naše skupina nakonec stáhla svůj podpis od kompromisnímu návrhu a chce mít vlastní usnesení. Zdálo se nám, že jste tu loď chtěli naložit, naložit až příliš, vážení kolegové. A tento případ samozřejmě musí být objasněn, ale nechceme kvůli tomu prostě spochybňovat celý venezuelský režim, což je vaším cílem. O co tady jde? Soudkyně Afioniová výjimečným postupem souhlasila s propuštěním bankéře, kteří, který údajně miliony dolarů odcizil ve státní agentuře na základě falešných smluv. Byla zatčena poté, co ho propustila a umístěna do vazby. A je pravda, že ty podmínky vazby jsou velice hrozné, jako ve všech venezuelských vězeních. Ale tady nemáme otázku, řešit otázku vězení. Je to soudkyně, a on, netýká se to tedy úplně um, lidských práv. Podobně jako vy, i my žádáme rychlý a spravedlivý proces. Je třeba nadále bojovat proti korupci, která existuje v rámci tamního soudnictví a je třeba zásadně oddělovat politickou a soudní moc. S tím souhlasím, ale nemohu souhlasit se zbytkem, co je ve vašem textu. Děkuji. Děkuji, pan Romeva Irueda na dvě minuty. Děkuji mnohokrát také já souladu s paní Dekajzorou bych chtěla říct, že před několika dny, když jsme byli požádáni, abychom se vyjádřili k tomuto případu, eh, vyjádřil jsem, že tento specifický případ si zaslouží pozornost. Možná, že ne v případě naléhového usnesení, možná, že by to mohl být eh, dopis, který bychom bývali podepsali. Ale já mám obavy, týkající se té petice, eh, kterou musíme učinit a chceme ho poslat eh, venezuelskému prezidentovi, aby se zaručili, prostě, aby se zaručila nezávislost soudního procesu a také procesu paní eh, Lord Afionová. To byl náš přístup a proto jsme také s některými názory, které byly vyjádřeny, souhlasíme a rád bych to připomněl. Ovšem, eh, čemu čelíme v tomto procesu více než usnesení o specifickém případě, o zvláštním situaci týkající se této konkrétní soudkyně, došlo spíše ke snaze Eh, eh, podpořit venezuelskou opozici. A eh, samozřejmě víme, že před Venezuelou stojí volby a tato naše činnost může být zneužita. Já, mně je naprosto jasné, že jsem naprosto proti panu Chávesovi, ale také nechci, aby Evropský parlament byl použit jako nástroj pro kampaň, který zneužije opozice proto, aby vyhrála volby, protože e, v každém případě je třeba diskutovat na politické úrovni a toto není ta debata, kterou tady vedeme. Eh, to by bývalo, muselo se konat v jiném kontextu, chcete-li, ale rozhodně ne dnes, zde a tady. Eh, naléhavé usnesení mají specifická poslání, specifické určení a vy používáte tento prostor pro to, abyste dělali jiné věci, které vůbec nesouvisí se specifickým dodržováním lidských práv a upozorňování na jejich porušování. A to se mi jeví nesprávné, protože nelze zneužívat lidská práva k jiným věcem. Děkuji, pan Tanok, má minutu, prosím. Paní předsedkyně, ehm, demagogie venezolského prezidenta Huga Chávez ehm, nezná žádné hranice. Teď je zacílena na nezávislost soudnictví jako další překážku eh, pro to, aby mohl převzít absolutní moc. Ehm, uvěznění soudkyně Maria Lourdes Afinuji ukazuje nejhorší pokus tohoto, v tomto smyslu. Chce umlčet a chce narušit právní stát. Eh, jak, jak je možné, že tato soudkyně nemá možnost na férový, eh, férový proces? proces. Byla e, obviněna z toho, že nebrala e, úplatky. Také bylo řečeno, že Simon Bolivar e, by byl zastřelen a bylo to velice vášnivý projev, který pronesl tento diktátor. Já si myslím, že je to strašné porušení a násilí. Chávez klidně může pokračovat v tomto chování, protože známe historické reakce USA a také některé v tomto parlamentu. Tento paradox i nadále podkopává kolektivní úsilí Evropské unie Eh, zastavit tuto tendenci. Musíme zastavit terorismus ve Venezuele. Děkuji. Děkuji. Modrou kartičku jsem viděla od pana Poslta. Eh, předpokládám, že si přeje eh, položit přímou otázku panu Romevovi. Mm, přijmete tuto otázku, pane Romeva? Pane Poslte, prosím. Děkuji. Já bych se rád zeptal pana kolegy Romero, zda ví, že v jednacím řádu nestojí pouze lidská práva, ale také demokracie a právní stát jsou součástí těchto debat. Jestli pak ví, že pan Chávez je ohrožením demokracie a právního státu. Mr. Romero. Pane poslete, to je otázka priorit. A my tady diskutujeme o této otázce ve Venezuele, ale to, co říkám já, je právě situace, že nám musí být jasné, jaké jsou priority. A pakliže komu se chce, můžeme udělat debatu o Venezuele, ale neměli bychom používat toto zasedání, abychom dělali věci, které rozhodně nesouvisí s věcmi, eh, kde máme poukazovat na porušování lidských práv. Budeme pokračovat řečníky, pan Higgins má dvě minuty. Mikrofon není zapnut. Mike. Okay. Okay. Uh, Toto usnesení, eh, které mluví o porušování lidských práv ve Venezuele, eh, sebou nese také velké pokrytectví. Eh, jsou tady pravicové, ze strany pravicových stran v tomto parlamentu, protože v této agendě nejde tolik o obhajobu lidských práv, ale v zásadě o to, aby se již nadále posíla vláda Hugo Chaveze ve Venezuele. Pravicové strany se snaží fungovat ve prospěch velkých podniků ve Venezuele, jsou tady ovlivňována média a také mm, se jedná o prodej pozemku a jsou tady ti, kteří e, se před deseti lety pokusili o otevřený půjč. Vláda Šaveze se snažila o některá pokroková opatření, která měla zlepšit e, situaci některých chudých vrstev ve společnosti, ale Chavez se postavil proti tomu. Je tady neoliberální ekonomická politika, kterou Evropská unie a Spojené státy i nadále posilují v mnoha zemích Latinské Ameriky. Ale jsou to politika jako deregulace, liberalizace a privatizace eh, svých ekonomických systémů. A eh, tady z toho vlastně eh, profitují velké nadnárodní podniky, které mají své sídlo v Evropské unii a Spojených státech. A proto musíme, máme tuto kampaň mm, George a Fiony a všichni vězni ve Venezuele by měli být s nimi zacházeno důstojně a měli by absolvovat férový proces. Hm, znám kolegy ve Venezuele, socialismu revolucionáro například, kteří mají velké problémy s některými aspekty politiky Šáveze. Zvyšují se tady tendence byrokratizační a také tendence zneužívat opozici, která vlastně pochází z levicových stran ve Venezuele a také mezi dělnickým hnutím. Jsou tady veliké zdroje ve Venezuele ve veřejném, a také jsou tady ale velké deficity v demokratickém řízení. Také měl by být vylepšena, vylepšen život velkých vrstev občanů a mělo by se bojovat proti chudobě a zločinu, ale také by tady měl být zajištěn plný demokratický systém a sociální ekonomická práva pro všechny. Děkuji. A teď za jednotlivé řečníky nejprve pan Sonik má minutu. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, paní předsedkyně. V tomto sále si často klademe otázku, jak účinná může být naše činnost v oblasti obhajování lidských práv? Když naslouchám svému komunistickému kolegovi, který tvrdí, že tímto hlášením, to, co tady říkáme, může padnout režim, no to bych byl šťastný, já bych byl šťastný, kdyby takový režim jako Zimbabwe, Bělorusko a všude tam padly, všude tam, kde trpí lidé, to by bylo báječné, kdyby na základě takovýchto projevů ty režimy okamžitě padly. Je však smutné, co slyším od paní de Kajzerové a panu Romeve, od pana a Ruedy. Před dvěma měsíci eh, jste eh, tvrdili to eh, že není vhodné nyní o tom diskutovat. Je tady na čase diskutovat o tom, kde je třeba hájit lidská práva nezávisle na tom, jaké politické mínění člověk zastává. Prezident Chávez a jeho státní aparát pronásleduje své nepřátele a obtěžuje eh, zástupce demokratické opozice. Musíme vyžadovat propuštění paní soudkyně Afiuny a také apeluji na vysokou zmocněnkyně lidských práv. Už končím, paní předsedkyně. Je třeba, abychom eh, Venezuele určili petici s obavami o porušování lidských práv. Děkuji, paní Jatenmaky. Jsem ráda, že Evropský parlament zařadil případ paní Afioniové na svůj program a že pozvehl, pozdvihl svůj hlas proti porušování lidských práv ve Venezuele. Já naléhavě vyzývám venezuelskou vládu, aby respektovala své vlastní občany a také Mezinárodní chartu lidských práv, aby nadále eh, poskytla, podnikla kroky k dodržování demokracie a mm, právního státu. Tento případ je smutnou připomínkou negativního postoje Venezuely k lidským právům. Zadržení Afiuniové je porušením jejich osobních práv a závažnou hrozbou pro nezávislost soudní moci. Děkuji. Nyní postup Catch the Eye. Zase jsem dostala více žádostí o slovo, než kolik mohu eh, přijmout ale uděláme jich tady co nejvíce, jako první paní Kohola. Kiitos arvoisa puhemies. Keskustelimme täällä puoli vuotta. Žená paní předsedkyně, před půl rokem už jsme tady diskutovali o demokratických, o problémech s demokracií ve Venezuele, zvláště o špatném vývoji a nesprávném přístupu eh, vlády, otázkách internetu a médií, protože jsou to vždycky média a, která, a webové stránky, které bývají um, uzavírány. Neznáme úplně všechna fakta, ale v každém případě v této oblasti opravdu existují problémy. Prezident oficiálně vyslovil eh, výtku eh, vůči soudkyni Afiuny. Myslím si, že demokratická um, občanskoprávní eh, principy tady musí být dodržovány v této zemi. Svoboda projevu a eh, musí být také dodržována, stejně tak jako demokratický vývoj v, ve formě svobodných voleb. Toto vše musí být dále zlepšeno. Děkuji. Děkuji eh, pan, paní Makové. Uh, <clears throat> Demokracie ve Venezuele je ohrožena a eh, já bych ráda dodala ještě jeden případ, který se vztahuje eh, k omezování ze strany vlády, omezování svobody projevu a občanské svobody. Jedna nedávná situace mm, eh, v jednom z regionu, je to pokus Venezuely v červnu roku 2010 pozměnit návrh usnesení o účasti občanských společností na organizaci amerických států. Venezuela chtěla, mm, aby aby se účastnili tyto eh, organizace. Eh, byl to takový špatný precedens. Podobná klauzule ve smlouvě o implementaci eh, Interamerické konvence proti korupci bylo využito Venezuelou, aby připravilo dokument o korupci v této zemi. Ehm, komise musí jasně podpořit občanskou společnost ve Venezuele a musí sledovat velkou péčí ehm, následující parlamentní volby. Legitimnost dalšího parlamentu bude klíčová v dobách zhoršující se demokracie. A konečně bych ráda přidala svůj hlas eh, k tomu, aby byla propuštěna ona soudkyně. Děkuji. Paní Kretu. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych ještě jednou říci, že lidská práva pro nás vždy byla prioritou a bude tomu tak i nadále. Proto je celkem jasné, že jsme znepokojeni podmínkami, v nichž dochází k zadržování osob v tomto režimu. Je třeba, aby byl zajištěn eh, spravedlivý a transparentní soudní proces v souladu s právním státem, ale myslím si, že EU by se neměla, neměla používat případy, které tolik neznáme, využívat jako záminku ke vměšování se do cizí situace. Děkuji vám, pan Mikolášik. Děkuji mnohokrát za příležitost vystoupit v rámci CashDI. Jsem rozhořčen tím, jakým způsobem prezident Chávez vládne ve Venezuele. Jeho styl levicového vládnutí totiž připomíná nejhorší komunistické vlády střední a východní Evropy ještě před mm, pádem berlínské zdi. Maria Lourdes Afionová byla nespravedlivě uvězněna a byla porušena její základní práva, například svoboda jejího soudního rozhodování. Tento případ ukazuje, že justice tam není nezávislá a že Venezuela a Chávez jsou výsměchem demokracii. Děkuji vám. Děkuji. Pan Mejto Androva. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Není to poprvé, co vystupuji v souvislosti s Venezuelou a s porušováním lidských práv, k němuž dochází v této zemi a já se obávám, že to není ani naposledy. Naposledy, když jsem tady mluvil, jsem hovořil o novinářích. Dnes hovoříme o soudkyni a vždycky se to týká občanů, tisíců občanů, kteří tam prostě chtějí žít v míru a ve svobodě. To jsou občané, kteří si chtějí zachovat své pozemky a své účty bez neustále nejistoty ohledně toho, co se stane zítra. Venezuela byla pro mnohé zemí eh, hm, hostitelskou, přijímající, ale dnes je to bohužel země, kde jsou pošlapávány svobody vyjadřování, svobody tisku. Je to už jenom vzpomínka minulosti. Dnes tady hovoříme o lidských právech a o těch, kdo je porušují. A proto podporujeme soudkyně Afiuniovou a všechny, kdo žijí ve Venezuele a doufáme, že eh, se tam znovu vrátí svoboda. Děkuji. Děkuji. To je tedy konec části Catch the Eye. A nyní dám slovo paní komisařce. Děkuji, paní předsedkyně. EU sleduje pečlivě situaci ve Venezuele a e, v tomto smyslu bych ráda poznamenala, že Sdílíme obavy, které tady byly vyjádřeny, které se týkají podmínek s, s uvězněním soudkyně Afiuny a E, také sledujeme prohlášení, která se vztahují k jejímu uvěznění. Prohlášení ze strany venezuelských úřadů je e, důležité poznamenat, e, že zvláštní zpravodaj OSN otázce nezávislosti soudců a právníků a také pracovní skupina, která se zabývá těmito zadrženími, kvalifikovala zatčení soudkyně Maria Lourdes a Fiuny jako velkou ránu nezávislosti soudnictví Tito experti šli ještě eh, dál, experti z OSN, tím, že prohlásili, eh, že eh, to, že tady nejsou tyto záruky, toto šíří také strach mezi soudci a právníky. Takže jde jenom o to podkopat právní stát a stát v cestě férovému soudnictví. Myslím si, že je nezbytné okamžité propuštění soudkyně Afiony. Interamerická komise o lidských právech eh, vydala, eh, učinila určitá opatření zaměřená na propuštění. Paní soudkyně chci jenom zdůraznit zodpovědnost, je zapotřebí chránit její život a eh, fyzické zdraví a převést ji do bezpečného místa přestože venezuelské úřady podali zprávu o tom, že je držena v jiném vězení než ostatní vězni, ale bylo tady zmíněno, že i nadále je za mřížemi ve vězení s ostatními vězenkyněmi. Jsou to přitom lidé nebo ženy, které sama odsoudila. V kontextu našeho dialogu s venezuelskými úřady jsme vždycky zdůrazňovali důležitost plného dodržování mezinárodních závazků a závazků týkající se lidských práv, také svoboda projevu projevu sem patří a dodržování právního státu a zvláště dodržování soud, nezávislého soudnictví. Tyto otázky byly nadneseny také v kontextu našeho dialogu s ostatními mm, úřady. A Tyto úřady argumentovaly tím, že toto uvěznění je v souladu s venezuelskou legislativou. My jsme nabili dojmu, že je to otázka, která se eh, zakládá na eh, soudku o eh, zvláštní Ehm, skupina pozorovatelů, kteří se zabývají otázkami dodržování lidských práv. Sledujeme tady tendenci politické polarizace, která se pomalu vynořuje v této zemi, ale sledujeme to s obavami. Legislativní volby v září, ehm, to bude takovým mezníkem v dalším vývoji země a je na čase, aby EU ehm, zdůraznila důležitost těchto voleb. Jde o to, aby se konaly v mírovém, transparentním a silném demokratickém prostředí. A ráda Ráda bych využila této příležitosti a zdůraznila, že EU e pozbuzuje všechny aktivity. Jde o to, aby tyto volby se konaly v duchu tolerance a dodržování pluralismu zájmu, e, na, názorů. I nadále budeme sledovat vývoj v Venezuele velmi bedlivě. V, Máme tady závazek posilovat tam demokracii a podporovat dodržování lidských práv, základních svobod a to nejen ta, v této zemi, ale všude na světě. Tedy včetně Venezuely. Děkuji, paní předsedkyně. Thank you, Děkuji, paní komisařko. Nemohu přijmout eh, modrou kartu, to lze přijmout pouze pro otázky na jiného poslance. Dostala jsem sedm návrhů.